a od 8.4.2014 se eh, stává členkou nezařazených poslanců. Od frakce SAD jsem obdržel eh, seznam jmenování do výborů, eh, které, což bude součástí jaksi zápisu. Samozřejmě lze proti těmto jmenováním protestovat až do přijetí zápisu. Eh, podle článku 74 společně s předsedou eh, rady podepíši 30 eh, legislativních aktů, které byly